Um, Dobrý den, dámy a pánové. Jak jsem oznámila dopoledne, začneme s bodem 16, poté budou následovat body 15, 17 a na závěr bod 14. Takže první, s čím začneme, je zpráva partnerství na jednotném trhu a Spravodajem proto je Jürgen Kreutzmann. Takže prosím k zahání diskuse o této věci. Děkuji mnohokrát. Německy. Děkuji. Rád bych poděkoval všem kolegům a kolegyním za pozměňovací návrhy. Celkově to přispějí k tomu, že stanovisko bude mít vysokou kvalitu pro výbor IMCO. A nyní k mým vlastním pozměňovacím návrhům. V čísle 13 hovořím o vysoké roli EURESu pro volný pohyb osob v Evropské unii, a to v jednom odstavci. Eh, ve sdělení komise se o tom totiž nehovoří. Síť poskytuje přístup k informacím a informacím o zaměstnání v, zemích Evropské unie a tím odpovídá na praktické otázky. Tato síť je bohužel ale zatím mezi evropskými občany velice neznámá. Z toho důvodu je dobré, že výbor EMPL vyzývá členské státy k tomu, aby EURES eh, s, s tím seznámili občany. Vítám také centrální kontaktní místo pro občany a podniky, aby byl podpořen vstup na vnitřní trh. Pro občany je extrémně důležité mít přímé informace o národní legislativě. Eh, odkazy na evropskou legislativu jsou příliš vzdálené pro občany a toto centrální kontaktní místo musí být také více osvětleno a nabídnuto občanům, protože skvělá nabídka nám nic nepomůže, když ji nikdo nezná. European Business and Euro Chamber včera dali najevo, že jednotný partner a jednotné kontaktní místo není na evropském trhu ještě tolik etablováno je také nedostatečná jazyková kompetence, často jen základy angličtiny. Takže všechny záležitosti, které zde rozhodujeme, často nejsou k ničemu, když je občané v členských státech neznají. Takže point of single contact eh, musí fungovat. Tady to jednotné kontaktní místo musíme s ním seznámit občany. V odstavci 5 jsem doplnil, že mnoho návrhů v oblasti vnitřního trhu podléhá národním a sub, podnárodním úřadům. silně by měly být zapojeny do evropských procesů a zapojit by se měla také Evropská komise a vyvíjet určitý tlak v případech, kdy členské státy neplní své povinnosti včas. Jsem si jist, že ve většině bodů můžeme dospět k dobrým kompromisům a těším se na diskuzi se stínovými zpravodají ostatních skupin. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit k této konkrétní zprávě? Zdá se, že nikoli, takže můžeme přistoupit. A, pardon. Děkuji mnohokrát za vaše pozoruhodnou práci. Já jsem předložila šest pozměňovacích návrhů Nejdůležitější z nich je číslo 16. Je to, protože celá téma šedé ekonomiky podle mého není v dokumentu komise dostatečně řešeno. A zajímalo by mě, zda tu máme představitelé komise. Pokud ano, tak eh, proč komise nezahájila studii hodnocení dopadu u nástroje společenství, kde se mění, eh, mění odpovědnost, tak jak to požadoval parlament v roce 2009. Také bych ráda uvedla, že i subdodavatelské vztahy potřebují jasná pravidla, protože jde o stále větší měru přezranční činnost. Například ve Finsku, mé domovské zemi, v současné době budujeme jadernou elektrárnu, Eh, kde byly zaměstnáni dělníci z desítek eh, zem, z deseti různých zemí. Například v jedné fázi jsme tam měli podnik z Kypru, který k nám vysílal polské stavební dělníky do Finska a není jasné, kdo nese odpovědnost, zejména v případě dlouhého, komplikovaného subdodavatelského řetězce. Myslím si, že tento problém patří právě sem a na to jsem chtěl upozornit. Dále můj poznací návrh číslo 17, alternativní možnosti řešení sporů. To s tím se častěji setkáváme ve spotřebitelské sféře, ale myslím si, že by bylo vhodné zahrnout to i do oblasti, i do, i do této oblasti pracovně právních vztahů, tak abychom se vyhnuli eh, zlouhavým a nákladným soudním sporům. Děkuji. Je tu někdo za komisi, kdo by chtěl vystoupit? Ano, děkuji. Ano, jmenuji se Brantnerová, jsem z DG pro jednotný věční trh. Vaše otázka ohledně revize nařízení Brusel 1, to se obávám, eh, má na starost paní komisařka Redingová, bych se to musela eh, ověřit tedy a eh, potom bych vám předala odpověď na tento konkrétní aspekt, který zatím Single Market Act neřeší. Dobré, takže předáme slovo zpět panu Krojcmanovi. Já se nebudu vyjadřovat k těm připomínkám, ale eh, kolegyně Svenska mi poslala své návrhy, uvidím, eh, jak bude možné s nimi naložit. Eh, je zjevné, že máme, narážíme na problémy v hospodářské soutěži. Nejlepším příkladem asi, a myslím, že jste mířila stejným směrem, nejlepším příkladem je, když v Polsku například pracují pracovníci z Číny, a pobírají nižší mzdu a není to, není to vhodné z hlediska spravedlivé hospodářské soutěže. Myslím, že stejným směrem se ubírá váš poznací návrh, já s tím nemám žádný problém. Děkuji. Přijetí v našem výboru proběhne 14. února a přijetí v plénu je plánováno na druhé březnové plenární zasedání. A nyní tedy Není bod 17, pokud budete souhlasit, protože zpravodaj pro 15 není přítomen v sále. Takže poprosím paní Jakon Sáry. Děkuji mnohokrát a děkuji všem kolegům kteří měli takový zájem o mé stanovisko a předložili celkem 80 pozměňovacích návrhů. To je no, opravdu hodně podnětů. Zvyší se tím přidaná hodnota tohoto dokumentu. Myslím si, že všichni sdílíme v zásadě společný cíl, mít nastavená jasná pravidla a funkční jednotný trh pro Evropany. Protože tento balíček komise nese název postavit občana do středu jednotného trhu. To je naším společným, společným cílem. Samozřejmě občan může být podnikatelem, pracovníkem, může to být dítě, student, důchodce a tak dále a tak dále. A i když se náš pohled někdy liší a ty poznací návrhy, které jste předložili, eh, se liší. Přesto vidím, že všichni sledujeme společný cíl. Kolegové, je mi jasné, že eh, tady není prostor pro to procházet všechny ty pozměňovací návrhy. Zaměřím se tedy pouze na hlavní body. Jak jsem již uvedla, ta část, která se týká služeb, služeb v obecném hospodářském zájmu, všichni se shodeme na tom, že tyto služby se zaslouží zvláštní pozornost, protože jsou tak důležité pro občana. Jde o služby v oblasti eh, elektřiny, vody, dopravy a tak dále. A já vítám poznací návrh číslo 2 eh, stěnového zpravodaje pana Krojcmana a pana Baldasara, také poznací návrh 3 paní Beres. Jsem si jistá, že se nám podaří nalézt vhodnou formulaci. Navrhla bych, aby celá otázka infrastruktury byla pojata do samostatného odstavce, což by řešilo například poznací návrh číslo 33. Pokud je o sociální služby, tady souhlasím s panem Krojcmanem a Baldasarem, je to poznací návrh číslo 17, že je třeba vyjasnit situaci u sociálních služeb v obecném zájmu. Nicméně se domnívám, že jakožto evropští zákonodárci musíme usilovat o maximální přesnost. Jinak vyvoláme rozhodnutí soudního dvora a určitě se všichni shodneme, že to není naším přáním. Již jsme projednali sociální klauzuly a vysílání pracovníků a shodujeme se na tom, že třeba by byla ve veškerých legislativních aktech respektována základní práva. Eh, můj odstavec 4 a můj poznací návrh číslo 27, tam, tam jsem chtěla tento princip dále vyjasnit a konkrétně změnit právo na stávku a celkově podporu sociálních práv. Moje představa byla taková, že by tam byla um, povinná mm, kogentní sociální doložka u jednotného trhu. E, tuto myšlenku víceméně sdílí všichni kolegové, ať tím či oným způsobem. E, Poznací číslo 24 e, od stínové zpravodaje EPP a ALDE podporuje článek 9 eh, Lisabonské smlouvy, smlouvy, či hovoří o článku 9 Lisabonské smlouvy jakožto právním základu pro takovouto doložku. Možná zde nalezneme nějaký kompromis. A potom, to není až tak nové, ale je to, myslím, velmi aktuální věc. Je to představa ustavit na uh, soudu v Lucemburku nějakou zvláštní uh, zvláštní strana pro sociální spory, protože jsme v poslední době měli případy jako Laval a podobně. A možná bychom to mohli nějak ošetřit, tyto velmi, velmi složité soudní případy. Dále, protože jsem dříve působila jako ministrině práce ve Finsku, kde se jednalo o směrnici o vysílání pracovníků. A musím říct, že tehdy nebyl naším záměrem, aby ta směrnice fungovala tak, jak není v praxi působí. Je třeba ji zrevidovat a z těch pozměňovacích návrhů to vnímám tak, že všichni se shodeme na tom, že aktuální situace, eh, aktuální situaci prostě je nutné změnit. Ehm, je zde určitá dělicí čára mezi těmi, kdo se domnívají, že eh, implementace směrnice Eh, postačí, pokud se zlepší, a na druhé straně jsou ti, kteří by rádi změnili celou směrnici. Bude tedy třeba se shodnout na kompromisu. Dále pozměňovací návrh číslo 54 pánů Krojcmana a Baldasara je vynikající. Jsem se jistá, že nalezneme kompromis. Sociální partneři by měli sehrávat klíčovou roli eh, v rámci restrukturalizací protože jich se to týká, na ně to dopadá. A konečně a ta, a ten profesní průkaz, zkombinovat to nějak s pasem či dokladem o dovednostech, měl by, měl by existovat jediný doklad, to by bylo asi potom nejpřístupnější pro občana, to je 50. dněčka panu Krojcmana a Baldasara. Je to tedy 61, pardon, eh, tato professional card, tato profes, tento profesní průkaz by určitě byl přínosný pro zaměstnance i zaměstnavatele a jsem se jistá, že do budoucna bude sehrávat větší roli na jednotném trhu jakožto usnadňující nástroj a jsem ráda, že komise se konečně zabývá touto možností. Děkuji vám za pozornost a v blízké budoucnosti svolám eh, zkusku stěnových zpravodajů s panem Kreutzmanem a Baldasarem. Jsem si jistá, že se dobereme společného znění eh, u konkrétních bodů. Děkuji mnohokrát. Hlásí se ještě někdo o slovo? Nebo je tady nějaký zástupce komise, který by se chtěl vyjádřit? Ne. Takže vám děkuji. A 13. února, pondělí, bychom se na tomto výboru měli by měli diskutovat o přijetí zprávy. A nyní přejdeme k dalšímu bodu našeho programu, což je bod 15 jednotný trh pro podniky a růst a to je zpráva pana Baldasareho a já mu tímto dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že bylo předloženo 66 podněcích návrhů k mému návrhu zprávy. Myslím, že většina z nich zlepšuje můj vlastní text a odpovídají eh, hlavnímu zaměření mé zprávy. Jde tady o zlepšení přístupu eh, k výběrovým eh, řízením na jednotném trhu, omezování byrokracie, zjednodušení přístupu malých a středních podniků ke kapitálu, a zaměření na Eh, malé podniky obecně v rámci koordinované strategie. Takže to jsou hlavní body mé zprávy. Sdílím také eh, podnět pana Tureného, který hovoří o těch podnicích, které působí v sociální oblasti. Je potřeba mít eh, udržitelný rozvoj v této oblasti. Také tady jde o vytváření kvalitních pracovních míst. Pozměňovací návrh číslo 6, 14 a 18, to jsou všechno návrhy, se kterými souhlasím, protože tam se hovoří o zlepšování efektivnosti, produktivity na jednotném trhu. To, je, to jsou návrhy kolegy Sabrnocha číslo 4 4, to dám do kompromisu, omezování byrokracie a přístupnění kapitálu pro malé a středně velké podniky, dále pan Kreutzmann, paní Rapty a potom je tady jeden konkrétní eh, návrh od naší předsedkyně paní Beres. Většina návrhů se zaměřuje na pátý odstavec, kde se hovoří o standardech sociální oblasti. Nejména se to dotýká obchodních dohod se třetími státy. To všechno se mi eh, pravděpodobně podaří zařadit do kompromisu. Týká se to návrhu 28, 29, 31 a 32. Pokusím se tam o co největší vyváženost mezi sociální dimenzí a odstraňování překážek mezinárodnímu obchodu, takže na 34 od pana Pupakise je dobrým základem pro kompromis. Protože tady se právě hovoří o společenské odpovědnosti podniků při vyjednávání obchodních dohod se třetími státy. Také se mi líbí zmínka o tom, že je potřeba zajistit dostatečnou úroveň transparentnosti. To je od paní Renie, návrh číslo 40. A dále jsou tady návrhy 4 a 7, týkající se účetních zásad. Opět se tady objevuje požadavek na zaštílení byrokracie pro malé a středně velké podniky, aby nemuseli plnit um, obtížná a mnohokrát zaostává pravidla. Nemělo by to vést ale k nadměrné deregulaci, jak o tom hovoří paní Turenen ve svém návrhu 38. Paní Turenen a paní Rafty tyto obavy vyjadřují také u návrhu 39. Souhlasím také s paní Jakonsáry o tom, že by komise měla předložit návrh směrnice, která by zavedla konsolidovaný daňový základ pro evropské podniky. To je číslo 35, což by vedlo ke snížení zátěže pro akciové společnosti a také by to zefektivnilo národní daňové soustavy. Potom je tady návrh paní Beres číslo 55 týkající se Single Market Act hovoří o modernizaci pravidel společenství v oblasti výběrových eh, řízení. Myslím, že i to eh, se pokusím zohlednit v kompromisním poznacím návrhu, protože tady se hovoří o přístupu k veřejným prostředkům ze strany malých a středně velkých podniků. A dále se tím upozorňuje na Mm, vytváření pracovních míst a na inflace. Takže ke všem těmto návrhům se pokusím předložit své kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Chce někdo eh, v tomto okamžiku zareagovat? Paní Jakonsáry. Toto je velmi důležitá záležitost. Například eh, pozměňovací návrh 47, který se týká daňových rájů. My jsme proti něm bojovali, abych byla ráda, kdyby komise v tom podnikla další kroky. Potřebujeme mít motivační nástroje a sankce, protože daňové úniky a únik kapitálu, to jsou e, věci, které jsou zmiňovány už ve zprávě Evropského parlamentu z února 2010 kde jsme hovořili o zlepšení finančního řízení a dalších věcech a mě by potěšilo, kdyby někdo z komise mohl k tomu něco říct, k těmto daňovým rájům, protože si myslím, že to podkopává důvěru evropských občanů v to, jestli dokážeme vůbec něčeho dosáhnout. A dále bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné eh, zopakovat tak, jak jsem to udělala já u návrhu 48 a potřebu navrhnout eh, daň z finančních transakcí. Je to už bylo předmětem předchozích zpráv. A já si myslím, že bychom to měli zopakovat čas od času, aby se nám podařilo někdy toho konečně dosáhnout. Děkuji vám, paní Jakoncáry. Pan Kreutzmann. Děkuji, paní předsedající. K tomu tématu daním, daní bych rád ztratil dvě slova. Co potřebujeme je eh, společný vyměřovací základ pro daně. To by nám pomohlo a ten zatím nemáme. No a neměli bychom eh, úplně odstranit konkurenci v oblasti daní. E, dokážu si představit, že by tam byla minimální sazba a že bychom řekli, pod to to nemůže klesnout, protože samozřejmě nebude mít smysl, když budeme pomáhat i Rům. a oni tam budou mít e, sazbu desetiprocentní na určitou daň. Celá ta krize vznikla právě díky těm nízkým sazbám a irským bankám, protože ty nízké sazby tam lákaly podniky a podnikatele. Neměli bychom ale zavádět, a to se nám také nepodaří, jednotnou daň. Měli bychom říci, tohle je minimální sazba, tohle je minimální daň, také na základě solidarity, a potom bychom to měli přenechat členským státům, to rozhodnutí. Samozřejmě nesmíme zapomínat na tom, že v daňových systémech jsou rozdílné struktury. V některých zemích je základní a sazba daně vyšší, protože z toho financují více věcí a v jiných zemích je ta základní sazba nižší. Máme různé systémy, systémy daňové, které financují různé záležitosti z daní a jiné z jiných odvodů, takže nikdy nedokážeme, abychom vytvořili stejnou daň nebo stejné podmínky v celé Evropě, protože ty daňové systémy jsou rozdílné. Takže konkurence, to je dobrá věc, hospodářská soutěž, ale musí to být spravedlivá hospodářská soutěž. Měli bychom vytvořit e, stejný vyměřovací základ v Evropě a to už nám pomůže. A potom samozřejmě můžeme postupovat dále. Dále mám několik poznámek ke zprávě pana Baldazara pozměňovacím návrhu 28 žádáme sociální standardy v obchodních dohodách mezi Evropskou unii a třetími státy ale je potřeba, aby ty požadavky byly opravdu slučitelné se sociálními standardy. Všechny požadavky, to je samozřejmě dobře míněno, ale není to univerzální. Tam, kde je to reálné, tam to můžeme požadovat, ale nemůžeme to požadovat re, eh, generálně, obecně, protože jinak by to nemělo smysl. Eh, nemělo by smysl nechat zkrachovat obchodní dohodu například kvůli jednomu bodu, to by nebylo v našem zájmu. A v pozměňovacím návrhu také odkazujeme na ochranu práv duševního vlastnictví. To je pro Evropskou unii zcela zásadní. Duševní vlastnictví musíme chránit a nesmíme e, ta práva uvolňovat, protože to je základním prvkem našeho právního řádu. Ti, kteří něco vytvářejí, a to i duševně, se mohou spolehnout na to, že jejich příspěvek, který odevzali do společnosti, jim přinese nějaký výnos a že se mohou spolehnout na to, že to nebude moci být zneužito. Thank no uh, Někdo další se slovo nehlásí? Komise? Má tomu něco? Máte slovo. Děkuji. Jenom bych chtěla zdůraznit Eh, otázku začlenování sociálních a ekologických eh, ustanovení do těch obchodních dohod. Naše politika v této oblasti je počívá v tom, že se snažíme vyjednávat takováto ustanovení. Oznamujeme to také ve sdělení Global Europe, ale ne všechny obchodní dohody to umožňují, když jsou někdy velmi úzce zaměřené nebo se omezují na konkrétní oblasti. Takže souhlasím s panem Kreuzmanem, že to musí nadále být flexibilní nástroj, ale rozhodně je to politika, kterou eh, v komisi uplatňujeme. A já chci ještě na závěr dát slovo panu Baltazarovi, aby shrnul diskusi. Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval také všem kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Jde zde o dva pozměňovací návrhy paní Jakoncary, o kterých jste hovořili. V těchto návrzích jde především o daňové ráje a my všichni jsme stejného názoru. Daňové úniky nebo transfer kapitálu do těchto zemí opravdu škodí nám všem, protože samozřejmě ty peníze by mohly být uloženy také u nás. Ale nejsme zde na správném místě, abychom o tom hovořili, ani to není ta zpráva, která by se měla tímto tématem zabývat. nemůžeme zde odkazovat na tu nutnost toho, že máme postupovat proti daňovým rájům, anebo že bychom na ně měli silněji poukazovat. A ta námitka je jistě oprávněná, ale nepatří do tohoto tematického okruhu. Pozměňovací návrh 48. V tom jde o zavedení daně z finančních transakcí. Tak eh, Evropský parlament už něco takového požadoval, ale jsme si vědomi toho, že zatím byla vyžádána pouze studie. Na druhé straně ale víme, že Rada se vyslovila proti. Několik členských států zavedení daně z finančních transakcí odmítá. A z toho důvodu si myslím, že nám nějak nepomůže se tomu věnovat a zapojit tady tu výzvu do takovéto zprávy. Víme totiž, že tento výkřik by nebyl v radě vyslyšen. Nemá smysl trvat na něčem, na co již známe odpověď rady. Ale samozřejmě chápu, když říkáte, že je potřeba uskutečnit některé záležitosti v daňových systémech. Máme různé daňové a důchodové systémy v 27 členských států. Trvale to samozřejmě nebude udržitelné a situace bude velice obtížná. Potřebujeme, aby evropské instituce byly schopné jednat a minimálně ve třech nebo čtyřech kritériích potřebujeme nějaký společný základ pro takové aktivity. Jinak se ty problémy budou s námi táhnout. Není možné, abychom v některých zemích posílali eh, lidi do důchodu v 68 a v některých v 50. A v některých eh, státech eh, jsou také velké daňové úniky a je tam jen několik desítek tisíc lidí, kteří Eh, vykazují příjmy vyšší než 100 tisíc eur. A v některých zemích je to opačně a mají mnohem vyšší vyměřovací základ. Často to vede ke spekulacím a k útokům na finanční trhy. No a dále je zde to téma duševního vlastnictví. V tomto ohledu již funguje řada směrnic a i toto je samozřejmě velice významné téma. Eh, předložím v této oblasti kompromisní pozměňovací návrh a je možné, že zapojím ty sociální standardy, které je potřeba zohledňovat při obchodních dohodách. Ale je potřeba se na to dívat s určitou flexibilitu, s flexibilitou. A v mezinárodních vztazích je možné, že budeme muset vystupovat méně tvrdě. No a potom jsou zde některé země, které mají svá specifika a ta musíme respektovat. Proto potřebujeme tu flexibilitu. To je postoj komise, ale i nám je jasné, že musíme hájit sociální standardy, ale jak jsem řekl, je potřeba zaručit i tu flexibilitu. Současně jde totiž i o to, abychom i v budoucnu uzavírali obchodní vztahy, které budou důležité. Děkuji, bude to přijeto na mimořádné schůze výboru ve Štrasburku opět eh, v pondělí 14. února a v plénu to bude přijato na druhém březnovém plenárním zasedání. Nyní se vrátíme k bodu 14. což je vnější rozměr sociální politiky, podporování pracovních a sociálních standardů a evropské sociální odpovědnosti podniků. Naším zpravodem je pan Falbe. Paní předsedkyně. Předkládám zprávu, která je velmi kritická protože v ní konstatuji v mnoha jejich částech, že se Evropská unie chová, pokud jde o vnější rozměr, v mnoha případech nedůsledně a pokrytecky. Jestliže jsme pro řadu zemí světa vzorem, tak se tak musíme chovat. A jestliže chceme, aby země, se kterými navazujeme, zejména obchodní kontakty, se chovali slušně, tak se tak musíme chovat také. Předpokládám proto, že obsah zprávy vyvolá diskusy, ale opakuji znova, že je potřeba, aby to, co vyžadujeme od jiných, jsme dělali doma. V poslední době se stalo obvyklým, že Evropská unie místo, aby používala tvrdších nástrojů, používá nástrojů měkkých, soft measures. K čemu to vede, dokumentuje příklad Tuniska, který máme uzavřenou Free Trade Agreement, člověk by předpokládal, že v té zemi respektují to, co my chceme respektovat. A podívejte se, jak to dopadlo. To nemluvím o Egyptě, protože to sem nepatří. Za celou dobu, co jsem v Evropském parlamentu, neustále slyším slova o sociálním dialogu, o respektování odboru, o respektování práv, práv pracujících, o slušné práci. A k tomu se přijímají sáhodlouhé dokumenty, které v zápětí upadnou v zapomenutí. Byl jsem devět let členem Mezinárodní, eh, správní rady Mezinárodní organizace práce a vím, jak klesá vliv Mezinárodní organizace práce. Vliv odborů v nich, ale i vliv zaměstnavatelských organizací. V minulém volební období se tu předkládaly návrhy v příkrém rozporu s některými umluvami MOP. Za všechny jmenuji směrnici o pracovní době, kterou náš parlament zamítl. Ačkoliv Lisabonská strategie a strategie 2020 neustále mluví o sociálních aspektech, ve skutečnosti se prosazuje daleko víc heslo konkurenceschopnosti. Evropská unie přece nemůže konkurovat za každou cenu. Případ a příklad severských států, které všechny jsou konkurenceschopnosti. Konkurenceschopné. Při respektování práv odborů, při respektování sociálního dialogu je příkladem k následování. Nebudu mluvit dlouho, protože předpokládám, že eh, v diskusi kolegyně a kolegové vystoupí. Ale chtěl bych říct, že se nijak netěším na velký počet pozměňovacích návrhů, protože velký počet pozměňovacích návrhů většinou předkládanou zprávu tak rozmělní, že z původního úmyslu zpracovatele nezbyde skoro vůbec nic. Několik slov o corporate social responsibility, společenské odpovědnosti podniku. To je věc, která se vymyslela proto, aby se zdůvodnilo, že v globálním světě a v globálním světovém hospodářství už neexistuje vazba k určitému městu, k určitému regionu. Jaká pak corporate social responsibility když se nadnárodní společnost zvedne z jedné země a přestěhuje se do druhé. Takže proto taky navrhuju zabývat se myšlenkou, že by CSR měla být upravena nějakou normou. Evropskou samozřejmě. Jako bývalému odboráři je mi velmi líto, že se opomíjí postavení a vliv odborů a že při neustálém opakování hesel o sociálním dialogu, o respektování odborů, dochází k praxi k něčemu úplně jinému. Upozorňuji v té zprávě taky na praxi na průmyslových zónách, na agenturní zaměstnávání. Pamatujete se na hesla, kterými byly neseny jak Lisabonská strategie, které se vlastně stala spíš Lisabonská tragédie. More and better jobs, ve skutečnosti less and worse jobs je to, co nyní Evropa vidí. Jestliže se ti, s kterými vyjednáváme, ať je to Kolumbie, ať je to Jižní Korea, ať jiné státy, dívají na to, co se děje v některých členských zemích, tak pak právě říkají, co po nás vlastně chcete. Výslovně také upozorňuji ve své právě na Mode 4, což je obsahem eh, z jedné, jednoho z ustanovení eh, dohody o WTO. Chci říci, že před více než deseti lety při vyjednávání pravidel, podle kterých se mělo řídit WTO, jsme jako odboráři v Seattleu, v Singapuru se snažili prosadit, aby tzv. hardcore conventions byly součástí toho, co je zapsáno v WTO. Byli jsme odmítnuti s tím, že na to máme Mezinárodní organizaci práce. Jak pracuje, jak je respektována, to všichni víme. Takže na závěr bych chtěl konstatovat, že doufám, že většina z členů tohoto výboru se stotožní s přístupem, který jsem při zpracování této zprávy zaujal a chci samozřejmě poděkovat těm, kteří mi s tím pomáhali. Děkuji. Thank you. And before I... Děkuji. Já vám děkuji. A ještě Předtím, než dáme slovo ostatním členům, bych chtěla dát eh, slovo ETF, zástupci ETF, panu Severinu, paní Severin. Eh, dobrý den, vážení členové tohoto výboru. Já jsem velmi ráda, že Evropská eh, nadace pro, odborné, pro odbornou přípravu také může vystoupit v této debavě. A chci velmi pokorně říci, že si uvědomujeme, jak důležitá je tato zpráva pro naši práci. Vzhledem k tomu, že naše, práva, naše práce se týká většinou vnější dimenze, tedy eh, našich vztahů se třetími státy. Tato vnější dimenze je něco, o co se opíráme v naší práci. Jak vám můžeme pomoci? Eh, jaké informace vám můžeme poskytnout? Chtěla bych jenom eh, velmi stručně popsat, co děláme v oblasti sociální politiky a kdo jsou naši partneři a chtěla bych eh, zopakovat, že jsme připraveni si vyslechnout vaše názory na to, co bychom měli dělat jinak. Ehm, myslíme si, že většina eh, těch států, těch 27 z těch 30, se kterými eh, spolupracujeme, jsou státy s nízkým nebo středně Eh, středním eh, příjmem, že tady jde zejména o snižování chudoby a abychom toho dosáhli, což je jedna z priorit vnější politiky Evropské unie, a podobně jako to nedávno prohlásila G20 ve své strategii pro odbornou přípravu, snižování chudoby v těchto zemích je možné pouze se potřebnou kvalifikací obyvatel. A my vítáme evropský sociální model a důležitost, která je mu přisuzována v rámci tohoto modelu, protože všechny tyto nízkopříjmové země by měly se zaměřit na získávání dovedností po sekundárním vzdělávání. To ale není úplně možné, protože velmi často nemají prostředky pro investice do sekundárního vzdělávání. A proto tady navrhujeme, aby došlo ke spolupráci se soukromým sektorem. To je nezbytné pro tyto partnerské země. Ta podpora těmto zemím se týká tedy jak kvality tohoto odborného vzdělávání pro jak mladé lidi, tak i pro ostatní, ale hlavně by to mělo být také relevant, relevant, měla by to být relevantní odborná příprava, tak, aby se mm, mm, aby to plnilo cíl snižování chudoby nejdůležitější je boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, která tady eh, narůstá, zejména teď v souvislosti s krizí. A jde tedy o to, jak eh, poskytnout eh, těmto a dalším nevyhodněnám skupinám obyvatel přístup ke vzdělávání. To, na to se zaměříme v naší práci. Také si myslíme, že je důležité aby eh, jsme dosáhli přechodu od eh, formálně školního vzdělávání k vzdělávání v rámci podniků. Takže podobně jako v Evropě, i eh, ve vztahu těmto zemím bychom to měli zdůrazňovat. Ve zprávě se hovoří také o dimenzi obchodu a celá řada obchodních mm, dohod se dotýká našich vztahů eh, s těmito státy. Když se podíváme na poslední údaje Světové obchodní organizace, tak dochází ke změně obchodních vztahů. A většina výroby teď pochází z těchto rozvojových zemí, což si ale vyžaduje také změnu Eh, kvalifikací, tak aby byly více zaměřeny na to, co se v těchto zemích eh, vyrábí. A je potřeba zajistit kapacity pro to, aby vzdělávání bylo dostatečně kvalitní pro získání těchto kvalifikací. V oblasti společenské odpovědnosti podniků to považujeme za velmi eh, dobrý, velmi dobrou koncepci velkých podniků, které investují v těchto zemích velmi často proto, že eh, vedoucí představitelé těchto zemí eh, si přesně neuvědomují, o co jde, nebo mají pocit, že to je luxus zbytečný, protože oni se eh, snaží řešit mnohem naléhavější problémy a proto vítáme, že se tady uvádí společenská odpovědnost podniků a v souvislosti s rozvojem dovedností a proto jsou tyto části zprávy nesmírně relevantní i pro nás. S kým máme co dočinění? My tady upozorněme také na kapacity zainteresovaných stran v těchto zemích, se kterými implementujeme různé programy. Jde o prosazování eh, standardů v oblasti pracovního trhu a v sociální oblasti. Tady musíme posilovat kapacity těchto partnerů. Netýká se to tedy jenom vládních institucí, ale také sociálních partnerů, tedy zaměstnavatelů, eh, odborových svazů a nevládních organizací. Ti všichni potřebují naši podporu pro budování kapacit, aby eh, se z nich stali spolehliví a partneři. V našem pracovním programu, který máte k dispozici. Eh, už máme naplánované činnosti pro tento rok. Všechny ty aspekty, které jsou tady jmenovány, jsou pro nás velmi relevantní. Dovolil bych si doplnit ještě jednu dimenzi, která souvisí s migrací. Když se zejména podíváme na jeho východ, naše jeho východní sousedství, odkud pochází hodně migrantů, tedy že bychom mohli spolupracovat s, s těmi zeměmi původu, že naše migrační politika by se měla zaměřovat hlavně na Evropu, ale víme, že určitý aspekt by měl souviset i s tím, jak se migranti vrací do země, odkud přišli, kde by měli zúročit ty zkušenosti, které nabyly u nás v Evropě, tak aby například mohli eh, vstoupit na pracovní trh nebo zakládat své vlastní podniky. To všechno eh, je předmětem také debaty, která probíhá na G20. Eh, tam je pracovní skupina pro pracovní dovednosti, eh, ve které jsou zastoupeny také Mezinárodní organizace práce, Světová banka, OECD. Všichni tyto partneři pracují na tom, jak například měřit dovednosti v těchto nízkopříjmových zemích. A rovněž jde o hledání strategií, které by ve spolupráci s těmi zeměmi mohly vést k vyrovnání těch nedostatků na pracovním trhu nebo nedostatků u těch pracovních dovedností. Myslím, že je Eh, na čase řešit tyto otázky a spolupracovat přitom s těmi eh, státy. Děkuji vám. Um, uh, Děkuji mnohokrát a nyní mám na seznamu zástupce komise. Ne? Není přítomen či přítomna? Pan Cerkas, prosím. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera expresar en primer lugar mi Děkuji vám, paní předsedající. Já bych nejdříve rád poděkoval zpravodaji za práci, kterou odvedl. Je vidět, kolik práce v tom vězí a kolik práce na tomto tématu bylo. To téma je opravdu velice důležité a současně mnohovrstevné protože, jak zpravodaj sám uvádí, jedná se o něco, co má veliký význam pro Evropskou unii. Dnes máme co dočinění s dopady hospodář globalizace. Dlouho jsme si mysleli, že se nám podaří prosadit a udržet náš současný fungující model respektive, že ten model je naším společným projektem založeným na společných hodnotách. Ukázalo se ale, že na celosvětové úrovni se teď nově produkuje, novým způsobem také konzumuje, že zkrátka se ten model mění. A otázka, kterou se nyní zabýváme, je v tomto pohledu zcela zásadní. Je potřeba nalézt odpověď na velké výzvy, kterým čelíme. Je potřeba být dostatečně silní proto, aby svět pochopil, o co tady jde a aby i zbytek světa začal pracovat na systému, tak jak jsme tomu na tom pracovali my v Evropské unii. Ten systém samozřejmě musí zahrnovat odpovídající standardy. A nebo se budeme chovat tak, jak je tomu v zemích, které mají mnohem nižší standardy. Jak to tedy uděláme? Budeme příkladem pro zbytek světa a oni se vydají naší cestou, anebo se vrátíme, uděláme krok zpět v důsledku jednání ostatního světa, který s námi samozřejmě vstupuje na globalizovaný trh a je naší konkurencí. Stejně jako zpravodaj jsem toho názoru, že se v současné chvíli nacházíme ve velice složité pozici. Je zde mnoho rozporů v tom, co eh, říkáme. Někdy je situace dokonce mnohem horší, než si sami představujeme. Potom je potřeba zapojit mnohem hlubší analýzu. Objevil se tu i určitý pesimismus, ale já jsem přesvědčen o tom, že my v Evropském parlamentu se zasazujeme o sociální Evropu a že máme eh, k tomu ještě co říci. Myslím si, že bychom neměli být tak pesimističtí. Španěl, jeden španělský filozof hovořil o tom, že spějeme k pesimismu, ale to by nás mělo přesvědčit o tom, že se musíme snažit něco změnit, že musíme přejít k optimismu. A ještě jedna poznámka. Nedávno jsem četl zajímavou studii o vztazích k Mezinárodní organizaci práce a studie se zabývala také kolektivními vyjednáváními v Německu. Analýza, která byla součástí té studie, ukázala, že tak, jak to vykládá Evropský soudní dvůr, a tady hovořím o otázkách zaměstnanců a vztahů se zaměstnavateli. To vypadá, že Evropská unie nevede k tomu, že aby členské státy dohodu podepsaly. Situace je ale současně taková, že situace na trzích práce je mnohem horší. Je opravdu rozporuplná. Situace je naprosto absurdní a ten problém není pouze teoretický. V mnoha členských státech dochází k tomu, že členské státy stáhly svůj podpis dohody. A to proto, že se nedal sladit s ustanoveními smlouvy o Evropské unii. A to se týká například směrnici o vysílání pracovníků, ale dalších legislativních aktů. Proto je tak důležité, abychom se tímto tématem zabývali i v budoucnu. Ale nechci tu teď být pesimistický. Předložím pozměňovací návrh. A jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie se zavazuje k tomu, že dohody budou členskými státy ratifikovány. Evropská komise nesmí zapomínat na tuto skutečnost a my musíme Evropské komisi připomenout, že je potřeba smlouvy opravdu ratifikovat. Je potřeba vyzvat členské státy k tomu, aby to udělali. To je její morální povinnost, to je morální povinnost Evropy. Evropa nesmí pouze hovořit o morálce, ale praktikovat ji. Grazie, presidente. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád zmínil některé důležité body Richardova návrhu. Především ehm, jde o obranu sociálního modelu. Je možné k tomu přistupovat různými cestami k obraně evropského sociálního modelu. Tento Evropský sociální model má obrovský historický význam, je to věc, která eh, odlišila Evropu od milionů, milionů lidí a umožnil naší části světa hospodářský rozvoj při současném eh, zachování dodržování práv pracujících. V současném globalizovaném světě je to věc, která se diskutuje. Výroba zboží, produkce služeb v jiných částech světa závisí na modelech, kde práva jednotlivce či sociální práva jsou omezována, nabourávána, protože sebou přinášejí další náklady. V takovémto světě samozřejmě podmínky, které my považujeme za důležité, nebo které v podstatě představují samotnou identitu Evropy, jsou um, atakovány. Eh, máme zvláštní sociální a kulturní důvody pro to, proč bránit evropský sociální model, eh, sociální soudržnost, kterou tento model přinesl, byla důvodem eh, či faktorem, který lákal investice sem do Evropy. A minimálně stovku let to umožňovalo našemu výrobnímu průmyslu jeho rozvoj. Ehm, jsou zde smlouvy, které řeší ochranu evropského sociálního modelu, což se pak promítá i do obchodních vyjednávání mezi Evropou a jinými zeměmi. Evropa nemůže mít obchodní vztahy se zeměmi, které neustále jsou buď kvůli tedy nedemokratickému režimu nebo prostě ze svého rozhodnutí upírají práva svým pracujícím. Richard navrhuje, a já s ním rozhodně souhlasím, že pokud chceme i nadále chránit svůj sociální model, musíme zmiňovat princip reciprocity. Eh, neměli bychom se bránit v uzavírání obchodních smluv, eh, ale eh, měli bychom tam řešit jenom otázku vývozu, ale také dovozu. Měli bychom řešit také otázku dumpingu, který škodí třetím slabším zemím. A dále je zde záležitost eh, společenské odpovědnosti podniku, což je poněkud eh, nejednoznačná záležitost. Některé podniky, zejména ty větší, eh, často používají jako nástroj propagandy v podstatě. Používám slovo propaganda, protože tyto podniky své různé kroky eh, staví a předvádějí jako ekologické, jako investici do budoucna. Vidíme, že některé ropné podniky například, které znečišťují moře při severních březích Evropy, eh, že tady k tomuto E, znečištění dochází proto, že převáželi ropu na lodích, které vlastně vůbec neodpovídají našim normám. Vůbec neměly mít vstup do evropských přístavů. A měli bychom tedy překonat tento e, negativní náboj v té propagandě a to znamená, že potřebujeme legislativu, která definuje, co přesně je společenská odpovědnost podniků a tato legislativa by určitě měla být závazná. Nejde totiž pouze o otázku veřejného obrazu těchto podniků, jejich důvěryhodnosti a veřejné pověsti. Neběží tu pouze o toto. Některé podniky například ve svých výrobních závodech využívají děti a když se to provalí, tak spotřebitelé potom přestanou kupovat zboží od takových výrobců a podnik na tom tratí. Ale v tuto chvíli je CSR čistě dobrovolná záležitost. Pokud to tak zůstane, tak paradoxně vznikne možnost toho, že podniky, které vlastně se chovají velmi slušně, jsou nakonec trestány, jsou sankcionovány. A naopak jiné podniky tuto nezávaznou dobrovolnou společenskou odpovědnost podniků dokáže využívat jako Eh, nástroj své sebepropagace. Čili pravidla pro CSR musí být stanovena závazně a zároveň eh, je musíme vypracovat transparentně. Určitě proto budeme potřebovat směrnice a potom také národní vnitrostátní předpisy. Máme tu nyní zástupce komise, takže předám panu Morasovi z komise, prosím. Thank you, chair. And, uh, sorry. Děkuji, já jsem že jsem přišel pozdě. My jsme se teprve teď dozvěděli o tom, že se změnil pořad eh, bodů projednávaných. Dovolte mi několik obecných poznámek k otázce vnější dimenze eh, sociální politiky. Myslím, že tady dochází k eh, narůstajícímu důrazu mezinárodního společenství v důsledku hospodářské krize a proto si myslím, že toto, tento důraz by měl být udržen i v době oživení v souladu se strategií do roku 2020. A my si vážíme toho, že se parlament věnuje této vnější dimenzi e, e, sociální politiky v tomto návrhu stanoviska. Nejprve e, mi dovolte, abych se vyjádřil k těm k mezinárodní mm, diskusi, například na půdě G20, kde se eh, hovoří o tom, že oživení zatím nevedlo k vytváření eh, pracovních míst a Mezinárodní organizace práce se také účastní této diskuse, eh, protože i MOP je součástí těchto této diskuse. Eh, jde o to, aby v globálním měřítku panovaly eh, rovné podmínky. A v tomto kontextu bych chtěl připomenout, že všechny členské státy ratifikovaly základní umluvy eh, týkající se pracovní síly, pracovního trhu. A další aspekt, který Eh, vzrůstá na důležitosti mezinárodní měřítku je sociální ochrana a to také bude předmětem konference, která se bude konat v červnu. Komise eh, tedy není jenom eh, jednou ze stran této diskuse v mezinárodním kontextu, ale snaží se také podpořit dialog se všemi strategickými partnery EU o zaměstnanosti a sociální politice. A komise také výrazně přispěla k eh, prosazování těchto aspektů na regionální úrovni. Například bych se mohl zmínit o ministerské konferenci ASEM, která se nedávno konala, a také diskusy v loňském roce v rámci Unie pro Středomoří. Snažíme se podporovat udržitelný eh, rozvoj, eh, společenskou odpovědnost podniků a další oblasti politiky, zejména obchodní a důstojnou práci. I eh, o tom byla řeč v této diskusi a chtěl bych se pouze zmínit o tom, že komise navrhne nové nařízení pro VGSP A tyto otázky eh, si myslím, že jsou velmi relevantní při vyjednávání obchodních dohod. Právě eh, se připravujeme na implementaci dohody o volném obchodu s Jižní Koreou. Tam eh, se připravuje kapitola o udržitelném rozvoji. A v tomto kontextu bych se chtěl také zmínit o našich připomínkách určených Evropskému parlamentu nedávno bez, při přípravě usnesení o lidských právech a e, standardu e, lidských práv v mezinárodních dohodách. Chtěl bych e, doplnit, že Evropská komise v tomto roce připravuje materiál, který by se měl týkat sociální politiky. Tím také eh, potvrdíme práci, které bylo dosaženo v této oblasti a chceme nabídnout určitou budoucí perspektivu, takže i to jsou eh, věci relevantní pro vaši diskusy o tomto návrhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, myslím, že tato eh, diskuse bude velmi zajímavá včetně otázek o tom, jestli eh, společenská odpovědnost podniků by měla být dobrovolná nebo povinná nebo závazná. A myslím, že eh, to bylo kontroverzní už v minulosti, někteří byli pro, někteří proti. Teď tedy termín pro předkání podněcích návrhů, předtím než dám slovo panu Falbrovi, bude 16. Eh, února a teď je na řadě zase pan Falbr, pokud chcete uzavřít tuto diskuzi. Já bych chtěl poděkovat za vlídná slova kolegů. Gracias especiales a... Zejména bych chtěl poděkovat eh, svému kolegovi. Já už eh, jsem tady více než šest let v Evropském parlamentu a musím konstatovat, že pokaždé, eh, když jsou předloženy eh, tyto pokusy. zajímavá, vlídná slova i kolegovi Koferatovi a na adresu komise, která má na svědomí mnoho z toho, co kritizuju, bych chtěl říci, aby zveřejnila to, co dosud udržuje v tajnosti při vyjednávání smlouvy s Indií kde má být právě použito mode for, což by zase vedlo ke zvýšení sociálního dumpingu. Takže já chci poděkovat všem kolegům a těším se na co nejméně pozměňovacích návrhů. Uh, Děkuji mnohokrát. Jak jsem řekla, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 16. února, 13. dubna budeme přijímat ve výboru a do pléna by tato zpráva měla jít v tomto roce. To je tedy předběžné datum pouze. Děkuji, hlasovat budeme v 17.00, takže nyní se rozejdeme a sedíme se opět za 10 minut 5, za 5 minut 5, ale poprosila bych, abychom zahájili přesně v 17.00. Zatím děkuji.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 Za minutu začneme s hlasováním, takže si připravte hlasovací karty. Right. Um, we're starting... Začneme tedy s naším hlasováním. Nejprve odstavec 1. Je to pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Those against? Proti. Drželi se. Nepřijato. 27. Kde pro? Proti. Nepřijato. Kompromis A. Kde pro? Proti. Přijato. Ostatní byly staženy. Teď jsme u 32. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 51 odpada, 50, 53, 54 jsou staženy, 58 jde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis C, kde pro? Proti. Přijato. Což znamená, že 56 odpada, 57, 59 jsou staženy. A dostáme se tím k 64, kde pro? Proti Drželi se přijato. eh, zamítnuto. Kompromis D. Kde pro? Proti. Drželi se přijato. 65, 66 odpadá. 66, 68, 69 odpadají. 71 kde pro? Proti. Ověříme elektronicky, můžete hlasovat, hlasujeme o 71. Hlasování končí. Čtrnáct pro 26 proti. Zamítnuto. 74 kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 75 staženo. 76 kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis E. Kde pro? proti, drželi, přijato. A teď eh, se dostáváme k IMCO 4. Poslední část eh, jako doplnění kompromisu E. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Ekon 2 bez hlasování, Ekon 9 také, Ekon 10 také, takže 82, kde pro, proti, drželi, zamítnuto 83, pro, proti, drželi se, zamítnuto 84 pro, proti, zamítnuto, kompromis F, kde pro, proti, obdrželi přijato. A teď 95, kde pro? Proti, drželi zamítnuto. 97, jde o vypuštění, kde pro? Proti, drželi zamítnuto. 99, kde pro? Proti, drželi zamítnuto. Kompromis G, kde pro? Proti, zdrželi, Přijato. Tím se dostáváme k 1.08, ne 1.04, omlouvá se paní předsedkyně, 104. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 106. Takže 106. Kdo je pro? proti, drželi zamítnuto, 108 pro, proti, zamítnuto, kompromis H, kde pro, proti, Ještě musíme hlasovat o 107. Máte naprosto pravdu, takže Tady jde o vypuštění. Ale právě to bylo staženo, ale děkuji, že jste mě na to upozornili, jo, ale i tak to bylo staženo. Takže jsme u 108. O tom eh, jsme už hlasovali. Teď jsme u kompromisu H. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Teď 102, 5. Nepro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis I. Kde pro? Proti. Přijato. Čím se dostáváme k číslo 129. Kde pro? 129. Proti? Zamítnuto. 131. Pro? Proti? Zamítnuto. 134. Pro? Proti? Ověříme 1, 3, 4 elektronicky. The vote is closed. Hlasování je u konce. 17 pro, 27 proti. Zamítnuto. 103-5, kdo je pro? Proti? Zdrželi eh, se zamítnuto. 138, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. FAM 11, kde pro? Proti? E, zamítnuto. FAM 15, je tady ústní pozměňovací návrh e, zpravodajky. Chtěla bych oddělené hlasování. E, první část je plus, druhá část je minus. Je tady uvedeno ústní pozměňovací návrh. Takže eh, kde končí ta první část? And then I wanted to delete. Eh, Chtěla jsem vypustit větu. Jde o uh, náhradní procento v případě mužů, protože to vlastně není pravda. Yeah? Um, so I want to take, to take the... Chtěla jsem tady první část a potom vypustit tu druhou část kterou jsem tady právě uvedla, ale nemám bohužel, jak říká paní Umeron, ten eh, anglický text před sebou. Pokud chcete dílčí hlasování, tak je to eh, v pořádku, ale není to v tom ústním centru. Takže pro první část. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi. Zamítnuto. 139 bylo staženo, takže kompromis je. Kde pro? Proti? Drželi? Přijato. 149. Kde pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. 150. Kde pro? Proti? Drželi se? Ověříme to. Pravděpodobně zamítnuto, ale můžete hlasovat u 150. Je tady eh, jeden poslanec EPP navíc, kdybyste to někdo mohl vyřešit. Pořád je tady jeden CPP e navíc. A teď už to je pořádku. Hlasování končí. 14 pro 27 proti. Zamítnuto. <coughs> to. 152. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 154, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis K, kdo je pro, proti, zamít, eh, zdrželi se přijato. Čímž se dostáváme až k 164. Kdo je pro 164? Proti? 160. zamítnuto. 165. Kdo je pro? Proti? 160. zamítnuto. 166, 160 odpadá. Ne, neodpadá. Takže 106-9. Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 168. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 170. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 171. Pro. Proti Zamítnuto 174. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Zbývající jsou staženy, takže jsme u kompromisu M. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Ekon 5. Musíme hlasovat o Ekon 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Imko 2 Eh, poslední část, kdo pro? Proti, drželi se. Přijato. 186 odpadá. 187, kdo pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. Kompromis N, kdo pro? Proti, drželi se. Přijato. 189, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 190 stažen, 191 dělčí hlasování, máte to ve svém seznamu. Nejprve první část, 191, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část, 191, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 192, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. 192 můžete hlasovat. Uh, how did you vote? In favor vote is closed. Hlasování končí. 25 pro, 17 eh, proti. Takže přijato. 194, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 195. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 197, 198 byly zamítnuty. Kompromis O, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Čímž se dostáváme k pozměňovacím návrhům. 207, ale to bylo zahrnuto do kompromisu, takže o tom hlasovat nemusíme. A jsme u 207 a 207 byla eh, stažena, takže kompromis P. Právě nám bylo řečeno, že 207 byla stažena. Osobou, která to předložila. <laughs> Takže jsme u kompromisu P. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. A nyní jsme u 211 a 217, je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 212, je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 213, je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 214, je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 216 bylo staženo, 218 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 219 kde pro, proti, ověříme elektronicky, 219 můžete hlasovat. Vote is closed. Hlasování končí. 27 pro, 20 proti. Přijato. 220, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 221, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 222, kdo je pro? Proti. Drželi se.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 Zamítnuto 228 D pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 229 D pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 230 D pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 232 D pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis Q, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Teď 239. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 240. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 241. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 242. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se pravděpodobně zamítnuto, ale ověříme elektronicky, takže 242. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. 24 pro, 23 proti. Přijato. 243, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 244, kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto, 246, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 248, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 249, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromis R, kde pro, proti, drželi se přijato. 261, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 262, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 263, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 264, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 265, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 266, vypuštění, kdo je pro? Proti. drželi se zamítnuto. Kompromis S, kdo je pro? Proti. drželi se přijato. Takže jsme u 285, to bylo ale staženo. Kompromis T, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 291, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 292, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis U, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Jsme u čísla 300. Kde pro? Proti? Hlasujeme o čísle 300. Kde pro? Ještě jsme nedokončili hlasování, když jste říkala, že chcete ověřit. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 301. Kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B, kde pro? Proti? Přijato. Čím se dostáváme k pozměňovací návrhu číslo 310. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 311. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 312. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 313. Kdo je pro? Proti? No, je to dosti jasné. Myslím, že to bylo zamítnuto. Číslo 315. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 316 byla stažena. Dobrá, ověříme si 315. Číslo 315. Hlasujte, prosím. Hlasujte. Konec hlasování. 19 pro, 28 proti, zamítnuto. Číslo 316 bylo staženo, číslo 317, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 318, ústní poznací návrh, vypustit slovo ECOFIN a nahradit slovy a tak dále. Kdo je pro? Proti? Ověříme si 318. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 23 pro 24 proti zamítnuto. Číslo 319, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 320, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní návrhy výboru Ekon byly přijaty bez hlasování, to je 26, 27, 28, 31, 30, 44, 40. To znamená, že se dostáváme k paní Omenrojten, procedurální poznámka. Paní předsedkyně, jenom aby tady byla konsistentnost v té zprávě. Je tady celá řada ostavců, které navrhl výbor Ekon, které tady eh, uvádíme v eh, změněném pořadí, protože to je rozumnější. Budou tedy uvedeny v tomto pořadí? Já se to zjistím. Ano, je to v pořádku. Není s tím žádný problém. To pořadí případně řešíme později. Takže 321, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 323, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo 329. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 330. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 331. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 332, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 333, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 334, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 335, 6, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 337, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 338, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 339 bylo staženo. 340, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 341, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pokud budete souhlasit, mohli bychom vzít eh, od 342 po 350 vše unblock, vše naraz. Není námitek? Ne? Dobrá, takže budeme pokračovat stejně. 341, že? Tam jsme skončili. Takže 342, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 343 bylo staženo. 344, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 345. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 346. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 347. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 348 bylo staženo. 349. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 350. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 352, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 354, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis X, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 355. 355, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 356, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 357 a 8 eh, vypuštění, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 359, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 360, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 361, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 362, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Y, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní MK16, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Myslím, můžeme se znovu podívat. Imko 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se, určitě přijato. Číslo 366, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 367, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 368, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 369, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 370, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 371, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 372, eh, vypuštění, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 375, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis Z. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jsme u kompromisu AA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 390. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 391 a 392, 393, 5, jde o vypuštění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 394 a 6 byly staženy, 397, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis BP, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Další byly staženy. 402. O té musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis CC. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 411. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 412. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 413, kdo je pro? A 414, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis DD, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pardon, přijato. Omlouvám se. Kompromis DD byl přijat. Další byly staženy, další je z Ekonu, nehlasujeme. IMKO 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme se IMKO 24, hlasujte prosím. The vote is open on IMCO 20. Hlasujeme o IMCO 24. Konec hlasování. 31 pro, 16 proti, přijato. 416, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 417, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 418 o vypuštění, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis EE, e. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není 423, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 424, jde o vypuštění, kdo je pro? Proti? Ověříme se 424, hlasujte prosím. Ne, je to jasné. 424, číslo 424. It's uh, amendment 424. Je to poznací návrh číslo 424. Jde o vypuštění. 424. Už to všichni máte? Konec hlasování. 44 pro, 3 proti. Přijato. Číslo 425 a 6 byly staženy. Číslo 427 odpada. 428, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 429, kdo je pro? Proti? Ověříme si 429. Hlasujte, prosím. EPP má o jednoho hlasujícího víc. Konec hlasování. 18 pro, 28 proti, zamítnuto. Nyní Ekon 35-49, to vše je přijato bez hlasování. Ekon 45, o tom musíme hlasovat. Takže Ekon 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Při, eh, zamítnuto. Dále podkapitola Ekon 47 bez hlasování. A dostáváme se k Ekonu 24, tam je ústní poznací návrh zpravodajky. Ekon 24. A po, po slovech uh, to protect the eh, připojit slova book reserve. To ústní poznací návrh máte to před sebou, kdo je pro. K Ekonu 24, zpravodajka. Eh, pochopila jsem správně, že 45 neprošla. Ano, to je dobře. Ano, Ekon 45 bylo zamítnuto a nyní hlasujeme o Ekonu 24 s ústní změnou zpravodajky. Máte to před sebou, takže kdo je pro Ekon 24? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 431, 33, totožné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. další byl stažen. Kompromis FF, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dále číslo. Dále část 439, ta střední část. Máte to ve svých hlasovacích seznamech. 439, pouze middle part, střední část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 440 do vypuštění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis GG, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 443. Čtyřista čtyřicet tři, kdo je pro? 342. Spravodajka, pokud se nemýlím, hlasovali jsme o kompromisu a poté... Ne, pardon, máte pravdu, to jsem se spletla. Ano, 442 odpadlo, protože kompromis eh, haha, byl přijat, takže není nás čeká číslo 443, o které musíme hlasovat. Kdo je pro číslo 443? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis HH. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo 451. Kdo je pro? 451 proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 452. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 453. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis. II. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ekon 55. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ekon 56. Hlasujeme pouze o poslední části. Je to Ekon 56, poslední část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, za, přijato. Číslo 458, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 459, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 460 61 byly staženy. 462, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 463, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní úvodní ustanovení eh, A, zvolený návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6 je kompatibilní s pětkou, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 7, platí to tež, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 9 bylo staženo, číslo 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 11, slučitelné, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Číslo 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 13, bylo staženo. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 15. Kdo je pro? Proti? Ověříme si 15. Hlasujte, prosím. Myslím, že to bylo přijato, nejsem si jistá. Konec hlasování o 15. 26 pro, 18 proti, jeden se zdržel, přijato. Číslo 16, kdo je pro? Proti? Myslím, že to je obdobné, ale ověřme si prosím 16, hlasujte. Konec hlasování. 29 pro, 18 proti, přijato. Číslo 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 19 bylo staženo, číslo 20, kdo je pro? Proti? Můžeme se prosím ověřit dvacítku. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 26 pro, 21 proti. Přijato. Číslo 21, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 22, první část. Přijatelná druhá část nikoli. Hlasujeme o první části. Kdo je pro 22? Proti? Ověříme si 22, tu přípustnou část. Hlasujte, prosím. Myslím, že to neprošlo, ale nejsem si jistá. Konec hlasování. Ano, 17 pro 27 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto. Číslo 23, 24, 25 byly staženy. Není výbor FEM A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. FEM C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. FEM D. Kdo je pro?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 Přijato FMK, to už je eh, pokryto ve FMS, ale budeme stejně hlasovat. Takže FMK, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. FML, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. FMM, to je pokryto ve FMA. to bylo stejné u FMK, bylo to již obsaženo v M, ve FMF, takže jsme neměli hlasovat. Ano, tak jsem to pochopila z hlasovacího seznamu, že už to je obsaženo ve FMF, ale je mi sdělováno, že o tom stejně musíme hlasovat. Vím, nedává to smysl, už to prošlo. Ano, nevadí, budeme o tom stejně hlasovat. Ne, já nechci, aby tam byly věci uvedeny dvakrát. Pane Staxi, vy máte procedurální připomínku? Myslím, že o tom musíme hlasovat, protože FMA neprošlo. Ano, ale pokud FMK už máme obsaženo jinde, jenom chci říct, že FMA neprošlo. Tím pádem ale také je to pokryto v H a F a F prošlo. F prošlo. Já s tím nesouhlasím. Ale je to, bylo by to pouze pokryto, kdyby prošlo FAM A a to neprošlo. Takže FAM, FAM N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. FAM O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Není citations. Poznací nám číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo dva a tři byly staženy. Číslo čtyři je zde ústní poznací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEM citace jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Výbor FEM citace 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 118 s ústní změnou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jakožto celku jmenovitě. Ano, hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. Jeden hlasující nám chyběl. Konec hlasování. A tak přece jen. Konec hlasování. 40 pro, 6 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme paní Irie Omen Reuten. Now the next vote we have is a vote on... Další hlasování se bude týkat... Ano, jenom stručně, paní zpravodajko. Opravdu z celého srdce Obrovské díky všem stěnovým zpravodajům a všem členům a členkám výboru, zejména stěnovým zpravodajům. Vidím tady Frederik, Mayan, Jane. Opravdu vám děkuji. Děkujeme a nyní budeme hlasovat o zprávě stanovisku pana Koferatyho o aktuálním stavu a budoucí součinnosti pro zvýšení efektivnosti mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a dalšími strukturálními fondy. Poznatel číslo jedna, kdo je pro? Proti? Bohužel nevidím, jak hlasujete. Mohli byste odejít, pokud odcházíte, co nejdříve, abychom mohli dokončit hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Zdrželi se. Přijato. Tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se podle mě zamítnuto. Kompromis A, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Devítka, kde pro? Proti. Nikdo nezvedá ruce. Jsme u devítky. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti, ověříme 12, kdo je pro, hlasování u konce. 27 pro, 17 proti, takže přijato. Kompromis C, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. Číslo 15. Kdo je pro? Jsou tady nějaké námitky vůči ústnímu pozicímu návrhu? Žádné námitky? Pan Konferáty. Promiňte, paní předsedající. Je to stejný případ jako v předchozí zprávě. Máme ústní pozměňovací návrh a ten má dopad na další pozměňovací návrh. To znamená, že Patnáctka se musí projednat současně s pozměňovacím návrhem kolega Ungurana. Ano, někdo musí vyjasnit ten ústní pozměňovací návrh, protože nám je tady napsaný. Takže ho někdo musí vyjasnit, a to buď zpravodaj a nebo pan Ungurano. Takže mohl byste nám říci, co představuje váš pozměňovací návrh? Děkuji. Jde o změnu slova policy a o vypuštění posledních několika slov od end emphasis on more competitive behavior. Pan Konferáty? Nemám žádné námitky proti této změně the oral uh, Hlasujeme pozměněné 15. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis D. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. E, takže 21. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis E. Kde pro? proti, drželi se, e, přijato. 26 jde pro, proti, drželi se, to ověříme, protože to nebylo jasné, takže 26 hlasujte, prosím. Uh, vote is open on 26. Vote is closed. No, uh, we've got one uh, EPP. Zase jeden na u EPP. Udělejte s tím něco, prosím. 26 eh, pro, 15 proti, takže přijato. 27 jde pro, proti, drželi se. Přijato. 28 pro. Pro. Máte něco k 28? Ano, já bych to chtěl stáhnout, paní předsedkyně. Takže to je staženo. Je ústní pozněvací návrh ke kompromisu F a já bych dala slovo panu Koferátimu který nám bude chtít eh, popsat. Cofferati. Eh, la modifica rispetto al testo che era stato inizialmente consegnato. Zde jde o změnu ve srovnání s původním textem. Jde o část eh, na konci toho odstavce, a jde o navýšení prostředků do strukturálního fondu, do strukturálních fondů, určených na sociální fond, pokud bude potřeba. To je tedy to doplnění. Any objections? Má někdo námitku? Ne, takže budeme hlasovat o takto pozměněném kompromisu F, pro? Proti? Drželi se. Přijato. 32, je pro? proti, drželi se přijato, 33 eh, pro, proti, drželi se přijato, 34, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky, 34, můžete hlasovat. The vote is closed. Hlasování u konce. 25 pro, 20 proti, přijato 20, pardon, kompromis G, říká paní předsedkyně, kdo je pro, proti, drželi se, přijato 39, kdo je pro, proti, ověříme 39, můžete hlasovat. Think it's carried, but not sure. Hlasování končí. 28 pro, 17 proti, takže přijato. 40, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis H, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 46 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 47, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. A teď hlasujeme o, elektronicky o návrhu stanoviska. Můžete hlasovat. The vote is closed. Hlasování je u konce. 46 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže gratulujeme panu Koferatimu k přijetí stanoviska. Uh, A teď se dostáváme k několik hlasování. Všechno je to od zpravodaje pana Eryho. První je absolutorium za rok 2009. Je to obecní rozpočet Evropské unie sekce 3 komise. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Další hlasování od stejného zpravodaje Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy, SEDEFOP, kde pro, proti, drželi se, přijato. Poznací na číslo dvě, kde pro, proti, poznací na číslo tři, kde pro, proti, drželi se, přijato. Elektronicky hlasujeme o celém stanovisku, můžete hlasovat. Vote is closed. Hlasování končí. 46, eh, pardon, 45 eh, pro, někdo proti, jeden se zdržel. Eh, jdeme k dalšímu. Je, týká se té evropské eh, nadace pro odbornou přípravu. Jeden pozměňovací návrh jde pro, proti. Ověříme to elektronicky, tento pozměňovací na číslo 1 můžete hlasovat. vote is closed. Hlasování eh, končí 31 pro, 15 proti, takže i toto bylo přijato. A teď eh, eh, celé stanovisko elektronicky, prosím, můžete hlasovat. Vote is closed. Hlasování končí. 46 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Takže můžeme přejít k dalšímu. Je to opět absolutorium, týká se to Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Jeden pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. E, zamítnuto. Elektronicky budeme hlasovat o celém stanovisku. Můžete hlasovat. Hlasování končí. 45 pro, 1 proti. Takže i to bylo přijato. Teď jsme u dalšího absolutoria. Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost při práci. Dva pozměňovací návrhy číslo jedna, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kde, číslo dvě, kde pro, proti, Drželi se. Přijato. Teď můžeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky, prosím. The vote is closed. Hlasování končí. 45 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji panu zpravodaje. Čímž eh, končí hlasování. Příští zasedání bude ve Strasburku 14. února v 7 hodin. Naschledanou.